Koleżanki i koledzy. E, Dámy a pánové, vážení kolegové, buďte tak laskavi a zaujměte svá místa. E, rozpočínáme víc... Zahajujeme volbu místo předsedy Evropského parlamentu. Vážené kolegyně, vážení kolegové, zahajujeme volbu místo předsedy Evropského parlamentu. Prosím vás, abyste zaujali místa. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Gunára, prosím, sedněte si. Vážení kolegové, Roberta. Prosím, posaďte se. V souladu s usnesením článku 13, 15 a 18 eh, našeho jednacího řádu Nyní přistoupíme k volbě místo předsedy Evropského parlamentu. Jak velmi dobře víte, jeden z našich kolegů, který byl jedenáctým místopředsedou, byl zvolen do Národního parlamentu a plní tam funkci předsedy tohoto parlamentu. Je to náš kolega pan Schmidt. Paul Schmidt. Na jeho místo teď volíme nového místopředsedu. Dostal jsem na tuto kandidaturu pan kolega Laslo Tokeš. Kandidát mě oficiálně vyrozuměl, že souhlasí se svojí kandidaturou. Vzhledem k tomu, že máme jediného kandidáta, navrhuji, aby byl zvolen aklamací. A to v souladu s článku 13 odstavec 1 jednacího řádu parlamentu. Velice děkuji, ale přece jenom bych se chtěl ještě zeptat. Zda někdo nemá nějakou námitku nebo dokonce není proti. Taková je moje povinnost vyplývající z téhož článku. Bardzo prosím. Prosím, pane kolego, prosím, ujměte se slova. Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, dnes je první den, kdy se stydím za to, že jsem poslancem Evropského parlamentu. Je to poprvé, kdy člověk, který popírá Trianonskou smlouvu, podepsanou po první světové válce, je postaven do takto vysokého postavení v Evropě. Rumunští, pa, eh, pa, ne, nás, my všichni se snažíme vybudovat eh, tolerantní projekt. Dobrá, pan kolega nesouhlasí s touto volbou, tudíž budeme muset formálně hlasovat. Budeme tedy formálně hlasovat. Prosím, přistupíme k formálnímu hlasování. Budeme hlasovat prostřednictvím našeho elektronického systému, takže prosím, abyste si připravili karty, abyste tyto karty vsunuli eh, do zařízení jak třeba. Až bude zahájeno hlasování, prosím. Pane předsedo, nám bylo řečeno, že kandidát by chtěl nejdříve pronést prohlášení. Možná, že jsme nebyli v informování správně, ale jestliže chce pronést kandidát prohlášení, měli byste mu dát slovo. Kandidát chtěl slov do bardzo prosím. Prosím, přejte si eh, říci několik slov. Bardzo proszę. Prosím. Pane předsedo, kolegové, já jsem si připravil krátké prohlášení pro dnešní den. Dovolte, abych vám ho přečetl. Je pro mě velkou ctí být nominován eh, na místo předsedu Evropského parlamentu s podporou Evropské lidové strany. Je to podobné, jako když jsem dostal Eh, řád hvězdy eh, v prosinci 2009. Eh, to je nejvyšší rumunské vyznamenání udělené u příležitosti desátého výročí rumunské revoluce. Dnes, o deset let později, Temešvár je opět sjednocen a je to město, které se postavilo tehdy proti čaučeskovému režimu. A já chci nyní reprezentovat zájmy své země v duchu boje eh, za lidské menšiny, za svobodu eh, práv a za, za svobodu a lidská práva, zatímco jsem také oddán křesťanským hodnotám. Já jsem zastáncem evropské integrace bývalých komunistických zemí eh, eh, východní Evropy a také eh, maďarské komunity v Rumunsku, kterou zde reprezentuji jako člen Evropské lidové strany. Jsem velice šťastný, že mohu být členem Evropského parlamentu eh, po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy, která nám přibližuje sjednocenou Evropu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego, za toto prohlášení. Dámy a pánové, budeme hlasovat elektronicky. Až eh, ho zahájím, uvidíte na eh, displeji informace předmět hlasování a jméno kandidáta. Abyste mohli hlasovat pro kandidáta, musíte stisknout tlačítko plus. Samozřejmě že se můžete také zdržet hlasování, to je tlačítko nula, jak dobře víte, neboli všechno je vysoce jednoduché. V souladu s článkem 15 jednacího řádu bude zvolen eh, kandidát, pokud získá eh, eh, většinu všech hlasů, to znamená, že budeme brát v úvahu jenom hlasy pro. Takže zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. 10 e, sekund po to, żeby přigotoval. 10 vteřin, abychom e, to mohli promítnout, aby tady všechno bylo vidět.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 E, proszę Państwa, proszę o... Prosím o pozornost, dámy a pánové. Jak víte, jedná se o diskrétní hlasování, proto vás prosím, abyste stiskli tlačítko pro, anebo e, zdrželi se hlasování, anebo tlačítko proti. Tímto způsobem bude váš hlas zaregistrován tak hlasujeme vždycky o personálních otázkách, takže prosím stisknout příslušné tlačítko. Please check it, what is... Kolego, proszę bardzo. Pane kolego. Pane předsedo, promiňte, Možná jsem jen já, kdo to neví zde v parlamentu, ale nevím, jak se vyjádřit. Je to nula, jednička, křížek. Upřímně řečeno nevím, jak mám hlasovat nebo jak se mám zdržet. Mohl byste nám to vysvětlit? Jestli možná. S dovolením. Pokud hlasujete pro, pak je třeba kurzor přesunout na eh, plus. Pokud eh, chcete hlasovat proti, pak kurzorem musíte najet na minus. Pokud se chceme zdržet hlasování, pak kurzor se musí, eh, kurzorem najdeme na nulu. Well, we should we? Koleżanki i koledzy. E, kole, vážené kolegyně a kolegové. Jak vidím, e, technická příprava hlasování se neobejde bez problémů. Ten years later. Prezident. Pane předsedo, při vší skromnosti eh, bych vám chtěl položit otázku. Eh, vy máte tam vedle sebe eh, řadu kolegů, kteří jsou dobře placeni a ti by vám mohli pomoci s odpověstním této otázky na mé obrazovce se objevuje jméno Tekeš. Děkuji. Pak mám v tom stroji tři knoflíky, které se obvykle používají při hlasování pro jménech. Vlevo je ano, střed je eh, zdržel se, vpravo ne. Je to správně? Ano. Heißt das, das bedeutet... Znamená to, že ti, kteří chtějí hlasovat pro pana Tokeš, zmáčknou ano, ti, kteří ho nechtějí eh, volat, eh, volit ne a ti, kteří se chtějí zdržet tak jako moje frakce, tak zmáčknou prostřední knoflík, je to tak? Ano, dámy a pánové, přesně to jsem před chviličkou říkal. Kdo chce hlasovat pro, stiskne pro kdo ne, stiskne ne. A kdo se zdržují hlasování, eh, stisknou nulu. Kolega Magos, prosím. Prosím, pane kolego. Pane předsedo, promiňte, pokud si dovoluji opětovně promluvit. Pan Martin Schulz nám poskytl jasný výklad, ale parlamentní služby právě prohlásily, že mohou hlasovat ano nebo se zdržet, ale ne proti. Promiňte, jestli se znovu ozývám, ale já bych byl rád, aby to bylo konzistentně vysvětleno. E, odpověď jasná je taká. Jasná odpověď zní tak, že my v tímto hlasováním reagujeme pouze potom na hlasování pro kdežto to, co je proti a kdo se zdržuje hlasování, to se pak spočítá dohromady, protože platí pouze počet pozitivních hlasů. Takže je to úplně jasné. Když stisknete buď ne, anebo zdržuji se hlasování, pak výsledek je přesně ten týž. Já to zopakuji ještě jednou. výsledek bude stejný. Hlasujeme buď pro, to je to tlačítko plus, když se chceme zdržet hlasování nebo se někdo hlasovat proti, pak vlastně ten výsledek obého bude stejný. Alespoň to jsou informace, které mám v této chvíli k dispozici. Tak prosím. Nyní prosím o pozornost teď eh, uzavřeme hlasování, nebudeme ještě počítat, teď to ještě nebude výsledek a zahájíme ho znovu. Čili zahájíme hlasování znovu a pokud máte nějaké dotazy, pak jsem ochoten odpovědět ještě tři další otázky, ale víc ne, protože už se hlásí plno lidí. Rád bych vás poprosil, o toto. Teď tedy uzavřeme hlasování, dokončíme hlasování, ale nebudeme hlasy počítat, teď to neplatí. A teď vám klidně odpovím. To, co se teď odhlasovalo, neplatí. Teď ještě v klidu zodpovím tři otázky. Tamhle se hlásil pan kolega, prosím. Otázka? Pane předsedo, mám za to, že se bezprostředně porušuje jednací eh, řád. Je absurdní, že se jasně nevysvětlí, kdo je pro a kdo je proti a kdo se zdržel. Jak máme potom chápat, že hlasy proti nejsou eh, sčítány zvlášť. Musíte jasně odlišit, kdo říká ne a kdo se zdržuje. Eh, děkuji koledze. Děkuji vám, pane kolego. Další dotaz? Uh, pane předsedo, eh, určitě inteligentní lidé to mohou pochopit Prostě můžeme hlasovat pro, proti, nebo se můžeme eh, tedy vzdát hlasování, jako vždycky. Čili buď to takto zařídíme, anebo pokud to tak nejde, tak nemůžeme hlasovat. Poslední dotaz, prosím. Herr prezident, ich möchte Ihnen... Pane předsedo, mám tady technický postřeh. Eh, u nás funguje systém tak, že nejdříve se musí zmáčknout ano a pokud pak mačnete ne, tak to pořád zůstává modře. A prostě to, když zmáčnete ne, tak to barva zůstane a nerea- tlačítko nereaguje, takže to v podstatě technicky není dostatečně důstojný postup. Eh, proszę państwa, eh, chciałem... Dovolte mi, abych vám vysvětlil. Možná prosit. To tak hodně. Prosím, paní. Pane předsedo, co kdybychom eh, to trošku sklidnili? Eh, běžné je, že místo předsedové tohoto parlamentu se volí na začátku eh, volebního období nebo, na, nebo uprostřed a podle seznamu. Když to tak provádíme, kolegyně a kolegové, vždy se dozvíme jenom to, kolik hlasů bylo pro toho či onoho kolegu či kolegyni a podle toho také vypadá pořadí předsedů. Dnes eh, jeden kolega vypadl, takže dovolujeme jednoho kolegu. To znamená, že tady také bude rozhodovat jenom to, jestli dostane dostatek pozitivních hlasů, aby mohl být zvolen. Nic dalšího není důležité. Tajné hlasování vám předseda parlamentu dokonale popsal. U mě to funguje výborně, aniž by musela eh, mačkat několik knoflíků, prostě mi to fungovalo tak, jak jsem chtěla. Teď bychom to snad mohli všichni dohromady vyzkoušet ještě jednou. Eh, já se s koleżanką celkově. Já s vámi, paní kolegyně, naprosto souhlasím. Dámy a pánové, za chviličku zahájím hlasování. Ti z vás, kdo si přejí hlasovat ano, stisknou tlačítko ano. Kdo je proti, anebo se zdržuje hlasování, bude, eh, hlas, budu hlasovat prostřednictvím příslušného tlačítka. Jak jsem to říkal poprvé, tady není nic nového. Zahajuje hlasování. Či všichni zagłosovali? Už jste všichni hlasovali? What is, what is, what is that? What is, what, what? What is going on? Panie jest otwarte. Prosím, Eh, hlasování probíhá. Prosím vás, abyste hlasovali. Končím hlasování. Končím hlasování. Trzysta trzydzieści. 334 hlasů pro, 168 proti, 287 se zdrželo. Čili je to kvalifikovaná většina, kterou získal místo předseda. Je to kvalifikovaná většina. Chciałem pogratulować naszemu koledze. Dovolte mi, abych poblahopřál našemu kolegovi panu Laslovi Tokešovi za to, že získal takovýto výsledek hlasování, jímž se kvalifikuje eh, na post místo předsedy parlamentu a přeji mu mnoho úspěchu při plnění jeho funkce. Pan vicepředseda Tokeš bude jedenáctým mezi místopředsedy. Well, three, three, one. Cartela mea nu a funcționat. Moje hlasovací stroje, který nefungoval a já jsem hlasovala proti. Chtěla jsem hlasovat proti. Pane předsedo, já bych to nerad protahoval, ale to, co jste řekl ve svých pokynech, bylo, že můžeme hlasovat buď toho pro, nebo se zdržet. Výsledek ovšem ukazuje tři výsledky, tedy pro, proti a zdrželi se. Já myslím, že mnozí by hlasovali jinak, kdyby věděli, že jsou tady tři možnosti. Já se tedy chci eh, zeptat, je to skutečně správný postup? E, proszę Państwa, e, wszystkie zastrzeżenia od... Které námitky vztahující se k tomuto hlasování přijmu v rámci zvláštního postupu po hlasování teď rovnou nebudeme řešit tuto věc. V souladu s výsledkem hlasování, který jsme tady získali a s tím, že jsme tady spočítali kvalifikovanou většinou, máme výsledek, že místo předseda pan Tokaš byl do této funkce zvolen. Veškeré vaše námitky budou za ty navědomí. Prosím vás, abyste se s těmito námitkami obrátili na mě ještě dnes. A zítra budeme eh, přijímat rozhodnutí. Zítra přímo já vám odpovím na všechny vaše námitky. Děkuji vám mnohokrát. Uh, Dobré eh, dopoledne. My teď necháme restartovat naše elektronické zařízení, bude to chvíli trvat. Eh, pane Svobodo, máte slovo. Pane předsedo, já jsem chtěl pouze sdělit, že máme tady 789 eh, členů, to je to je poněkud mnoho. Já myslím, že do budoucna by to nemělo být. Děkuji. Oh, eh, k tomu, co řekl pan Svoboda, eh, pokud eh, bude k tomuto hlasování co dodat, tak já vám to určitě sdělím. Just shout. Pane předsedo, pan eh, Svoboda řekl věc, eh, která je důležitá. Eh, kolega Michael Harber jste to taky spočítal a jestli je to tak, že hlasovalo více lidí, než kolik jich tady je přítomno, tak to není v pořádku. Toto hlasování skutečně nemůže být považováno za platné. A nyní, pane předsedo, musíme eh, zvážit a já eh, prosím, eh, abyste to okamžitě předložil předsednictvu po skončení tady tohoto hlasování, aby se anulovalo toto hlasování a aby se provedlo řádné hlasování ještě jednou. As I said. Jak jsem řekl, já se pokusím ještě před koncem tohoto hlasování eh, se k tomu vrátit. Eh, zaznamenali jsme si vaše připomínky. Nechci to nechci to protahovat, máme tady nějaký problém, řeší se to. A to už jsme ztratili hodinu, tak prosím přistupme k řádnému hlasování. A první věc na hlasovací eh, je Eh, zpráva paní Matera o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Já předtím dám slovo zpravodajce. Děkuji vám, pane předsedající. V tomto kontextu ekonomické krize je jedním z největších problémů eh, vyspělých ekonomik je právě nezaměstnanost. Je to hrozba, která dosáhla z nepokojivých rozměrů 10% v eurozóně. Evropské instituce, Evropská komise jako první ve svém návrhu rozpočtu 2011 přináší řadu eh, opatření na posílení ekonomiky, včetně posílení fondu na přizpůsobení eh, globalizace my máme hlasovat o čtyřech důležitých žádostech o využití, mobilizaci těchto prostředků. Takže pokud je pokud to máme učinit třeba eh, usnadnit procesy související s uvolněním prostředků z těchto fondů, tak, abychom co možná nejdříve reagovali na potřeby pracovníků, kteří jsou eh, stiženi ekonomickou krizí a případnou delokalizací. A proto já vybízím kolegy, aby podpořili tento fond v rámci jednotlivých členských států. Děkuji vám, pane předsedo i kolegové. Děkuji a nyní nechávám hlasovat po Eh, tedy elektronicky zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. A je to přijato 575 hlasy proti 51, 25 se zdrželo. Další zpráva také paní Matera a také hlasujeme elektronicky. zahajují toto hlasování. Končím hlasování. Opět schváleno. Další hlasování je opět o zprávě paní Matery a také hlasujeme elektronicky. Prosím, hlasujte, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A schváleno. A další zpráva je zpráva paní Matera a hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Děkuji paní mateře. Další zpráva je zpráva pana Tremopulose o transparentnosti regionální politiky a jejím financování. A nejdříve dám ještě slovo panu zpravodaji. Děkuji vám, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, podnět k této zprávě o transparentnosti v regionální politice a jejím financování je, mm, vychází z toho, že e, ti, kdo mají e, nárok na, e, na to být adresáty takovýchto prostředků, a evropští občané eh, chtějí vědět, jakým způsobem se využívají veřejné prostředky z Evropské unie. To je důležité pro samotné fungování Evropské unie. Tato zpráva se zabývá doporučeními ohledně toho, jakým způsobem mají být vedeny eh, budoucí nařízení ohledně strukturálních fondů, jako například poskytování informací eh, ohledně ehm, možných uživatelů a adresátů těchto fondů a e, všechna, všechna tato doporučení je třeba takto e, aplikovat. Já hovořím tedy o e, deskriptivní a lépe rozvinuté prezentaci informací které mají být poskytnuty tedy patřičným eh, tazatelům. A poté tu směrnost, směrnice o transparentnosti, kontrole rozpočtu a kontrole účtů. Jedná se o jednotlivé požadavky na eh, poskytnutí informací eh, pro kontrolory a v této souvislosti je třeba bude v další spolupráci s jednotlivými partnery jak na regionální, tak na národní úrovni a zajistit patřičnou soudržnost a patřičný přístup, naprostý přístup těchto eh, kontrolu k možnosti získat eh, nebo mít přístup k dokumentům. Jde také o to, jakým způsobem provádět programy, které už byly zahájeny a jak prosazovat transparentnost u komunitárního financování velkých děl. Chci v této souvislosti poděkovat stínovým zpravodajům z jiných politických skupin za vypracování našeho společného textu. Děkuji vám. A nyní nechávám hlasovat elektronicky. Hlasování je zahájeno. Končím hlasování. Zpráva je schválena. Děkuji panu Tremopoulosovi. Další zpráva je zpráva pana Kellyho o finančních příspěvcích EU do Mezinárodního fondu pro Irsko. A nyní dám slovo zpravodaje. Uh, I know colleagues don't like... Já vím, že kolegové nemají rádi, když se v tuto dobu mluví, ale přece jenom prosím o schývavost. Za prvé, že se o tom nehovořilo ve sněmovně, tak je důležité o tom něco říci, konkrétně kvůli tomu, jakou úlohu hraje Evropská úloha Mezinárodní fond pro Irsko. Za druhé, většina lidí v Irsku i mimo jeho hranice si myslí, že tento fond hlavně financují z USA. Samozřejmě, že hrají velkou úlohu a za to jim děkuji. Stejně jako to udělali Kanada, Austrálie a Nový Zéland, ale je důležité důležité říci, že od, od roku 2006 dál Evropská unie financuje 57 tohoto fondu. A to není věc, která by byla široce známa. A protože se tady o tom nebyla rozprava, bylo by to jaksi tajemství. Proto bych chtěl zdůraznit úlohu Evropské unie při vytváření kontaktu, dialogu a usmíření v Severním Irsku, což naštěstí, i když je to pořád křehké, jakožto mírový proces drží pohromadě. A také bych chtěl dnes vzdát čest všem, kdo přispěli k míru ve Severním Irsku Irsku, je jich mnoho. A konkrétně e, se jedná o e, extrémní strany, o, o, o, o Jerry, Adamsovu stranu. A by, to jsou strany, které by se nebyly daly dohromady před 20 lety, ale díky mírovému procesu a sdílení moci se daly dohromady a Evropská unie si zaslouží poděkování alespoň za podíl. A to bych chtěla, chtěl zvýraznit. Chci poděkovat všem, kdo přispěli k míru v severní sousedním Irsku a doufáme, že tam i nadále bude mír. Lidé, doufám, budou eh, jednohlasně hlasovat pro eh, tuto zprávu, protože Evropská unie se zúčastnila a významnou roli v mírovém procesu v mé zemi. A dobře, nechám vám hlasovat. Hlasujeme elektronicky, hlasování je zahájeno. Končím hlasování. Zpráva je schválena. Děkuji panu Kelimo. Nyní přicházíme ke zprávě pana Marinesku. A pan Feroni? Děkuji vám, pane předsedající. Všiml jsem si, že při hlasování pro místo předsedu těch posledních 155 kolegů, jak si zmizelo, já teď nevím, jestli dostali nějakou koliku, nebo zda to je e, způsobeno klimatizací. Možná by bylo vhodné to zjistit. No, no. They didn't disappear. Ne, oni nesmizeli. My vám to vysvětlíme velice jasně. Eh, co se vlastně stalo, to vám řeknu. Ale to momentálně eh, se netýká toho, co probíráme. To je zpráva pana Marineska. Eh, takže blok číslo jedna, to je oddělené hlasování na dvě části a hlasujeme elektronicky. Takže nyní zahajuji hlasování o první části. Končím hlasování. Přijato. A nyní druhá část a opět hlasujeme elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Také schváleno. Teď přecházíme k pozměňovacímu návrhu 82 a na tři části. Nyní elektronicky hlasujeme o první části. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní elektronicky hlasujeme o druhé části. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto také. A nyní třetí část hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Také zamítnuto. Tedy eh, stanovisko rady je schváleno eh, v upravené podobě. Děkuji. A nyní přecházíme ano, ještě pane Marinesku, děkuji vám, pane Marinesku. Nyní jsme u zprávy pana Davida Martina a začneme hlasováním bloku pozměňovacích návrhů. A bude to, pardon? Ano, Roberte? Já se omlouvám, že zase otravuji, ale je tam ještě čtvrté eh, eh, jmenovité hlasování, je tam ještě jedna stránka. Říkají mi, že existuje nová verze hlasovacího seznamu, takže tohle zřejmě nebylo. My jsme tedy dokončili hlasování o e, zprávě pana Marinesku. Teď máme 15 pozměvací návrhů e, od e, za úřadu pro, od výboru pro ústavní záležitosti. Prosím, pane Kromeši, ještě než budeme hlasovat, ještě tady máme poznámku. Děkuji, pane předsedající. Chci konstatovat, že na rozdíl od pany, pana předsedy Buska Eh, nemáte takové potíže s laterálním viděním a všimli jste si, že chci promluvit. Mám velice stručnou poznámku. Zpráva eh, pana Martina se zaměřuje na vyřešení eh, problémy s přizpůsobením Lisabonské smlouvě. Mezi těmito texty, o kterých máme hlasovat, je ale jeden, který nikterak nesouvisí s Lisabonskou smlouvou, což si myslím, že je proti parlamentním pravidlům. A takto Eh, nezařazení eh, poslanci nemají možnost tedy eh, jmenovat své vlastní zástupce. Vážené kolegyně a kolegové, já toto považuji za nesmírně závažné a je třeba aby byla jasně stanovená kritéria i pro nezařazené poslance, tak aby mohli jmenovat na konferenci předsedů eh, své eh, zástupce, protože to eh, současná situace je proti jurisdikci soudního dvora. A proto si myslím, že tento pozměňovací návrh by měl být odňat z programu. Děkuji vám. Možná si vzpomenete, že já jsem byl také několik měsíců jako nezařazený a s dovolením. Mé politické eh, názory se natolik odlišují od vašich, že to jenom dokazuje, co říkáte, že nezařazení nikdy netvoří a nedokáží, nemohou vytvořit eh, frakci, nemohou vytvořit skupinu. Máme tedy 15 pozměňovacích návrhů ústavního výboru. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Eh, teď Pětka, dílčí hlasování, první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď přecházíme k poznací návrhu 80, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 81, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 95, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 111, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 121, kdo je pro, proti, zdrželi se, potřebujeme kvalifikovanou většinu, tak to ověříme. Poznávací na 121, ověřování zahajujeme. Končíme ověřovací hlasování. Schváleno. Poznávací návrh 2. Omlouvám se, e, promiňte, to odpadá. Pozměňovací návrh 2. Kdo, eh, já se omlouvám, pro, eh, promiňte. Čili to odpadlo. Devadesát šest. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 82. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 86, kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. 117, kdo je pro? Proti? Drželi se? Schváleno. 93 pro. Odpadá, omlouvám se. 97 pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 98 pro. Proti? zdrželi se, ověříme, prosím. 98 ověřujeme, zahajuji ověření. Končím ověření. Čili je to velká většina zamítnuta. 99, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Stovka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 101 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 102 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 103 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 108 pro, proti, zdrželi se, zam, schváleno. Ověříme, ověřujeme 108. Eh, Končím ověřovací hlasování. Schváleno 396. 83 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 84 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 85 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. E, eh, 112 pro, proti, zdrželi se schváleno. Teď jdeme na 62 a 64, ty bereme dohromady. E, Omlo, ne, 222 e, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 105 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 106 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Neboli Pane Martina, máte slovo. Omlouvám se, pane předsedo, nechci to zdržovat, ale než můžeme uzavřít tento bod, mám tady dvě technické připomínky. Tento proces se začal loni v listopadu a my potřebujeme eh, nový citát, abychom propojili Eh, toto hlasování, včetně s tehdejším hlasováním, to znamená s ohledem na, 20, na hlasování 25.11.2009 eh, k přizpůsobení Lisabonské smlouvy. To je technická souvislost. A eh, druhá věc, nemůžeme říci, že toto vstoupilo platnost 4.12.2009 Eh, proto tedy jsme museli uplatnit eh, pravidlo 212, eh, které teprve příště vstoupí v platnost. Ano, děkuji vám, pane Martine. paní Jendřejevská, omlouvám se, nedokáže to pořádně vyslovit. Je to mandát ke třístranným rozhovorům o návrhu rozpočtu na rok 2001. Nejprve 34, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Opravdu to chcete ověřovat, pane Landrindesi? Čili pozměňovací návrh 1.18, jmenovité hlasování, které nyní zahajuje. Končí jmenovité hlasování. Jsou zamítnuty 19, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 20, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 10, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, dva pro, pr- proti, zdrželi se, zamítnuto, jedenáct kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, dvanáct, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, třináct kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14, dílčí hlasování ve třech částech. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Třetí část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď 4 a 21, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. To bylo úplně jasné. Pozměňovací tři. kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 17 dílčí hlasování ve dvou částech. První část, kdo je pro. Kdo je proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Odstavec 46. Kdo je pro? Kdo je proti? To nebylo moc jasné. Ověříme. 46 odstavec ověřujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to schváleno. Teď poznací na 22. Kdo je pro, proti? Drželi se, zamítnuto. 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 24, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno 26 pro, chcete ověřit 25, prosím, ověřujeme 25. Končím ověřovací hlasování. Schváleno. <laughs> Omlouvám se, říká pan předseda, eh, zamítnuto. Eh, když to bude pomalejší, bude to i přesnější. 26, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 27, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 62, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 5 a 28 eh, dílčí hlasování ve dvou částech a to takže jmenovitě. Jmenovité hlasování k první části. Končím hlasováním. Zamítnuto. Druhá část. Zahajuji jmenovité hlasování. Končím ho. Schváleno. Teď 629, bude to ve dvou částech a jmenovitě první část. Zahajuji jmenovité hlasování. Končím jmenovité hlasování. Schváleno. Druhá část. Zahoj jmenovité hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Teď odstavec 67. Kdo je pro, kdo je proti? Zdá se mi, že to bylo zamítnuto, ale ověříme. Ověřujeme 67. Končím hlasování. 495 pro, i 157 proti schváleno. Pozměňuje se návrh 7. Kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. Dobře, tak pozměňovací návrh 7 ověřujeme elektronicky. Zahajuji ověření. Končím hlasování. Ehm, těsnou většinou schváleno. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Dobře, tak tak to ověříme, když chcete. Osmička. Já jsem řekl, že to bylo zamítnuto, tak se uvidí. Zahajuji hlasování, končím hlasování. A mílil jsem se o sedm hlasů, protože to prošlo poměrem 326 k 319. Omlouvám se. Pozměňovací návrh 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 33. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Teď eh, návrh na usnesení. Budeme eh, hlasovat o něm jmenovitě. Pozměněn znění zahájí hlasování. Končím hlasování. Schváleno 571 ku 45. Blahopřeji zpravodaje. Dále hlasován, hlasujeme o zprávě pana Verna Langena o trhu s deriváty a já nechám hlasovat několik odstavců. Ne, budeme je hlasovat zvlášť. Takže 33, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 34 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 35 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 36 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Bod K, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Bod K ne, pardon, X, tak má tam mít S jako S, <laughs> kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní X, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní e, usnesení jako celé, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno velkou většinou. Blahopřejeme panu Langenovi. Dále máme zpráva paní Marie Badie i Kučetové o internetu věcí. A tady zpravodajka bych měla promluvit a vysvětlit nám, o, co, o čem to je. Máme tady tři pozměňovací návrhy zpravodajky, jedna, dvě, tři a hlasujeme o ní současně, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní Eh, celé usnesení hlasujeme eh, tak, jak je upravené, po jménech, prosím hlasujte. Končím hlasování. A je to přijato velkou většinou a děkuji vám a blahopřeji paní zpravodajce. Nyní se dostáváme k hlasování o zprávě pany, pana Soza Wagnera o řízení internetu. Nejdříve hlasujeme o odstavci číslo 6 na dvě části odděleným hlasováním a elektronicky. Zahajuji hlasování k první části. Končím hlasování. Eh, schváleno. Druhá část zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní odstavec 14. Také hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Nyní odstavec číslo 16 na dvě části. Taky budeme hlasovat elektronicky. Nyní první část. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schváleno. Nyní druhá část závěr hlasování. Končím hlasování. To je schváleno také. Nyní odstavec 20. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Nyní 29, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 31, elektronické hlasování. Kdo je pro? Uzavírám hlasování. Je přijat. 43, kdo je pro? proti, zdrželi se, přijat. Budeme hlasovat o celém usnesení, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Děkuji paní Suše Wagner. Přejdeme ke zprávě pana Winklera o inovační politice společenství v měnícím se světě. Ostavec 46, nejdříve o první části, kdo je pro, proti, zdrželi se přijata, druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijata. Od... Ne, teď usnesení celé. Kdo je pro toto usnesení? Proti, zdrželi se. Přijato. Děkuji panu Winklerovi. Přejdeme ke zprávě pana Kašmana o, o rozvojových cílích eh, tisíciletí. Nejdříve šest, kdo je pro? proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 2, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Zkontrolujeme to elektronicky, zahajuji kontrolu u pozměňovacího návrhu 2. Kontrolní hlasování je ukončeno. Bylo zamítnuto. O 6 hlasů. 322 proti, 316 pro. Přejdeme k ostavci 7. Nejdříve budeme hlasovat o první části a to jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. První část přijata. Druhá část hlasujeme opět jmenovitě. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijata. Budeme hlasovat o stavci 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnout. Pozměňovací návrh 3. Přejete si to zkontrolovat? Budeme tedy kontrolovat. Zatím nám to jde velmi dobře časově dnes dopoledne, takže ostavec 8. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnut. 368 hlasů proti, 266 pro. 3. Kdo je pro? Proti. A to je jmenovité hlasování. Teď jsem se spletl, takže to je jmenovité hlasování, které nyní zahajuji. Uzavírá jmenovité hlasování a je zamítnut. Pozměňovací návrh 4, kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro? Proti? Připadá mi to přijaté a raději to zkontrolujeme. Kontrolujeme tedy elektronicky osmičku. Uzavírám hlasování. 369 pro, 263 proti, přijat. Odstavec 22 má dvě části, jmenovité hlasování. Nyní o první části. Zahajuji hlasování první části. Uzavírám hlasování. Je přijata. Zahajuji jmenovité... Ne, to není jmenovité hlasování, takže o druhé části. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se zamítnuté. Ostavec 23 ve dvou částech, obě dvě jmenovité hlasování. První část jmenovité hlasování zahajuji, prosím. Uzavírá jmenovité hlasování. Přijatá. Druhá část. Zahajuji jmenovité hlasování. Uzavíráme jmenovité hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnut. Ostavec 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Zkontrolujeme to. Takže budeme kontrolovat elektronický ostavec 25. Prosím. Uzavírám hlasování. Je přijat a já se omlouvám. Ostavec 27. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Zkontrolujeme tedy ostavec 27 elektronicky. Zahajuji hlasování. Už jenom vteřinku. Uzavírám hlasování. je přijat. Prosím, paní Záska. Entschuldigung. Omlouvám se. Chtěla jsem jenom říci, že moje hlasovací zařízení už nefunguje. Při posledním hlasování jsem se nemohla účastnit. Mohli byste mě poslat technika? Ano, to učiníme. Ostavec 42 má čtyři části. Každá bude hlasovaná jmenovitě. Nejdříve první část zahajují jmenovité hlasování. Uzavírám hlasování. Přijata. Zahajuji hlasování druhé části. Uzavírám hlasování o druhé části. Přijata. Třetí část. Zahajuji jmenovité hlasování. Uzavírám hlasování. Přijata. Čtvrtá část. Čtvrtá část. Zahajuji jmenovité hlasování. Uzavíráme novité hlasování. Přijata. A nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijat. Odstavec 47. Minovité hlasování. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijat. Úvodní ustanovení E. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. Úvodní ustanovení, ustanovení X. Kdo je pro? Kdo je proti? Zkontrolujeme tedy úvodní ustanovení X elektronicky. Uzavírám kontrolní hlasování je přijato úvodní ustanovení X. Nyní budeme eh, hlasovat jmenovitě o celém usnesení. Zahajuji hlasování. A nyní nás čeká poslední hlasování. A po něm bude následovat prohlášení ohledně hlasování o panu Tokešovi. Prosím. Favor. Kdo je pro? Jmenovité hlasování to je. A teď se omlouvám, eh, uzavírám hlasování. Je to pro, pane Kešmeneje. Blahopřeji vám. I'm sorry, we, we've... Já se omlouvám, byl tu trochu e, zmatek, ale už budeme končit. Poslední bod je, e, je hlasování o návrhu rozhodnutí o zřízení a početním složení delegace Kariforum. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se je přijato. A nyní, vážení kolegové, ti z vás, kdo budou chtít slyšet vysvětlení ohledně hlasování pro Takešovi, hlasovalo 621, eh, to jsou ti, kteří hlasovali pro a zdrželi se. A ti, kteří hlasovali pro 334, zdrželi se 287, ale ty se nepočítají jako odevzdané hlasy. Absolutní většina je 168. Pan Tokáš získal 333 hlasů, čili to je víc, než je ta absolutní většina 168 hlasů. Elektronický hlasovací systém se používá jakožto alternativa vůči, papi- eh, eh, vůči tajnému hlasování z, pap, z papírky, s jednacími lístky, kde je možné hlasovat jenom pro, anebo pro fixní číslo kandidátu. Nikdy se nedá hlasovat proti, jak to vysvětlila paní Bront Baran. Ti, kteří si nepřejí eh, hlasovat pro, nechají nechají lístek hlasovací prázdný. Proto tedy předkládám tu záležitost hlasování pana, hlasování pana Tokeši na Biru. Dáme to předsednictvu. A teď předcházíme k vysvětlení hlasování. Mr. Lambronidis. Pan Lambronidis má procedurální připomínku. Pane předsedo, jenom abychom se v tom vyznali.